Uh, eh, vážení kolegové, myslím si, že můžeme zahájit, protože už jsme čekali skoro čtvrt hodinu. Deset, abych byla přesná. Ráda bych vás všechny uvítala a dovolte mi, abych vás hned na začátku informovala, že jako obvykle i tato schůze bude webstreamována. Ráda bych vás také informovala, že Eh, budeme mít diskusi s Andreasem Mavrojanesem, náměstkem ministra, a pokud začne dřív, eh, skončí dříve, mohli bychom dnes už začít jednat o zprávě o vyjednávání v rámci trialogu eh, pokud tady nebude jiný požadavek na změnu návrhu. Eh, je, na změ, pořadu jednání, tak toto je moje jediná poznámka. Také bych vám chtěla jako vždycky eh, říci, že ty doby uvedené pro projednávání jednotlivých bodů jsou jenom orientační, takže samozřejmě se to může přizpůsobovat. Vždycky se to uspůsobí se začátkem každého dalšího bodu. Druhá věc týkající se pořadu jednání. E, sdělení předsedkyně. V tomto okamžiku nemám, co bych vám sdělila a proto bych chtěla rovnou přejít k třetímu bodu, což je naše druhá výměna názorů e, s ministrem pro evropské záležitosti Kypru, který tady bude hovořit eh, jakožto úřadující předseda rady, pan Andreas Mavrojanis. A ten nám sdělí, jak eh, kyperské předsednictví přistupuje k posledním dnům svého předsednictví a doufám, že nám zbyde trochu času na výměnu názoru. Takže, pane ministře, máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, členové parlamentu, dámy a pánové, je to naposledy, kdy se ujímám slova eh, před členy tohoto výboru. A musím vám říci, že není to míněno jako kompliment, ale Opravdu eh, vztah s vaším výborem byl zcela zvláštní, velice produktivní a proto doufám, že si uchováme i nadále vzpomínku na eh, tuto bezvadnou spolupráci za posledního půl roku. A vy samozřejmě víte, že eh, když eh, někdo přejímá předsednictví, je šťasten, ale ještě šťastnější, když se chýlí ke konci. A teď už jsme trošičku eh, vánočně naladěni. Ale musím říci, že pro nás je opravdu velice důležité, že jsme se mohli přijít, abychom si vyměnili názory ještě před koncem našeho předsednictví. Je mi velkým potěšením a velkou ctím, že mohu zde hovořit již po druhé. Tentokrát je to proto, abych eh, stručně schrnul pokrok dosahnutý během posledního půl roku za kyperského předsednictví. Nejprve bych chtěl vyjádřit své ocenění a vděčnost Evropského parlamentu a jeho výboru za jejich aktivní účast a jejich významný přínos a to zejména prostřednictvím spolupráce a diskusí, které probíhají mezi radou a parlamentem, zatímco se formuluje regulatorní rámec, jímž se budou řídit evropské politiky a iniciativy v období 2014 až 2020. Ehm, můžeme říci, že pozoruhodnou práci provádějí výbory tohoto parlamentu a zvláště pak váš výbor, eh, který může významným způsobem přispět k úspěšnému eh, pokračování práce každého předsednictví rady, co se týče všeho, co podléhá spolurozhodnování. Já jsem vám eh, předkládal program kyperského předsednictví a jeho priority. Bylo to ještě v červenci a tehdy jsem hovořil o naší vizi že nám jde o lepší Evropu pro další generace. Chceme mít celkový strategický rámec, podporovat Evropskou unii, která by byla relevantnější pro své občany a svět efektivnější, která by přispívala k udržitelnému růstu a tvorbě pracovních míst, která by se více zasazovala o solidaritu a sociální soudržnost se zvláštním zaměřením na překonáním nezaměstnanosti mládeže. My jsme si to stanovili jako priority a cíly. Co se týče konkrétních úloh, které bylo třeba vykonat během druhé poloviny roku 2020, 2012. Já si připomínám obrovský význam, který kyperské předsednictví věnovalo úspěšnému řízení víceletého finančního rámce celé této složky, a to v kontextu jednoho z hlavních cílů nastaveného předsednictví, totiž abychom dosáhli efektivnější a udržitelnější Evropy po eh, hlasování v Evropském parlamentu o práci, eh, o, o zprávě o MMF, eh, víceletém programu, pak jsme v 29. října předkládali další zprávu, kde jsme poprvé před, předložili také holistický návrh, který obráží co možná nejvíce stanoviska členských států a který také hledá zdůvodnění této politiky a také zohledňuje vstupy, které učinil do tohoto procesu Evropský parlament na začátku Eh, listopadu předseda Evropské rady eh, převzal jednání eh, o víceletém finančním rámci. Konaly se bilaterální konzultace se všemi členských státy a Chorvatskem. A také první návrh pana předsedy Van Rompuje směřoval k dosažení rovnováhy, ale s jiným přístupem, zatímco druhý návrh během summitu se přiblížil více k návrhu kyperského předsednictví. Myslím si, že jsme byli velice blízko k dohodě. Vedoucí představitelé státu a vlád vyjadřili svoje odhodlanost dosáhnout dohody v roce 2013. Současně kyperské předsednictví má jako prioritu pokrok v oblasti společných politik a programů víceletého finančního rámce, zejména v oblasti politiky soudržnosti, společné rybolovné politiky a horizontu 2020. V tomto ohledu předsednictví nadále intenzivně spolupracovalo na úrovni eh, s radou a s Evropským parlamentem týkalo se to eh, společných politik a legislativních textů tak, aby bylo možné včas přijmout relevantní odvětvovou legislativu a aby se zajistila efektivita příslušných politik a programů. Politika soudržnosti má zásadní úlohu v tomto procesu. Když jsme se sešli v červenci, poukázal jsem na význam této politiky pro naše předsednictví a vyjádřil jsem náš cíl a odhodlání boj, eh, boj, eh, usilovat o včasnou dohodu toho, o tomto legislativním balíčku balíčku na další programovací období 2014 až 2020. Tento závazek jsme zopakovali během našeho zasedání v Nikozi. Bylo to v září v kontextu delegace eh, výboru Regi na Kypru. Teď eh, Eh, eh, převzali jsme předsednictví od Dánu a začali jsme hned v červenci s velice intenzivním programem. Šlo nám o to, aby se finalizovaly všechny neřešené otázky o legislativě do konce 2012, eh, včetně finančních otázek, pardon, mimo finanční otázky, které závisí na výsledku jednání víceletého rámce. První výsledky se objevily v říjnu, byl to kompromisní texty po sedmi, od sedmi tematických blocích Eh, nařízení a dohodla se na tom všeobecná rada. Týká se to teritoriálního eh, rozvoje evropské teritoriální spolupráce řízeních a kont- řídících a kontrolních systémů, informací a komunikací, ukazatelů, finančních otázek mimo víceletý finanční rámec, například eh, další modulace spolufinancování. Druhý částečně všeobecný přístup byl dosažen na Radě pro všeobecné záležitosti v listopadu a týkalo se to dvou vyjednávacích bloků o finančním řízení a o velice důležité věci statutu a v obsahu společného strategického rámce. To se diskutovalo jakožto příloha k nařízení o společných ustanovení. Byl tady pozměněný návrh v září. Komise také zapracovala tuto část eh, mm, eh, a byl dosažen kompromisní text, tak aby se CSF, celkově zapracovalo jakožto příloha k nařízením o společných ustanovení, přičemž jsou tam ještě další ustanovení, které vyjasňují strategickou orientaci CSF, protože to byla žádost členských států. Podobný návrh, pardon, přístup zaujal váš eh, výbor v eh, červenci. Eh, tedy k část, o částem tohoto nařízení na úrovni radě jsme dosáhli dohody, ale pak jsme e, také pokládali za prioritu i neformální triology. První se týkal těchto nařízení o společných ustanovení a od listopadu dále o specifických nařízení o fondu se společným porozuměním, že je třeba včas dosáhnout dohody tak, aby bylo možné včasně, dost čas připravit a také realizovat novou generaci programů politiky soudržnosti v členských státech a v regionech v souvislosti s tímto neformálním trialogem nebo trialogy s Evropským parlamentem. Dovolte, abych vyjádřil jak vysoce si ceníme ducha spolupráce mezi našimi institucemi, který tady převládal a díky tomu také jednání postupovalo rychle. Předsednictví Kimru, eh, eh, Kypru reprezentovalo radu na několika diskusích, které se týkaly pěti, vě, eh, pěti vyjednávacími týmy. Týkalo se to tedy společných ustanovení a specifických nařízení v rámci legislativního rámce o politice soudržnosti. 17 v prosince se konalo devět trialogů, pak se konaly dva trialogy, to bylo o evropském eh, nařízení, o Evropském regionálním fondu a fondu rozvoje, tři k, o evropské teritoriální spolupráci, jeden o fondu soudržnosti a šest se týkalo Evropského sociálního fondu. Hlavním eh, prioritou kyperského předsednictví bylo uzavřít tato jednání o strategickém programovacím bloku, aby tady byla právní jistota. Myslím si, že už jsme hodně zvládli a spolu zákonodárci jsou blízcí dohody, jak se projevilo, což se projevilo na trialogu minulý týden. A v tomto ohledu bych rád vyjádřil zvláštní díky členům eh, tohoto parlamentu a zejména členům vyjednávacích týmů. Předsednictví eh, tomu věnovalo velké úsilí prostřednictvím přípravy i intenzivních diskusí a neustálých revizí kompromisů Kompromisu a nakonec se to eh, objevilo v takzvaném stolu na čtyřech sloupech. Členské státy prostřednictvím velice kompetentní pracovní skupiny naznačily předsednictví, že kompromis dosažený během, během diskusí s vyjednávacími týmy ohledně strategického programování zajišťuje základnu pro společné porozumění mezi oběma institucemi. Předpokládá se, že v tomto týdnu, konkrétně 19. prosince, COREPER dá předsednictví potřebný mandát, aby bylo možné dosáhnout předběžné dohody mezi oběma institucemi. Předsednictví také předloží COREPERu svoji zprávu o pokroku na trialozích, včetně eh, ohledně tematických bloků, eh, kde zahájila jednání kyperské předsednictví. Chci vás také informovat, že co se týče Evro- nařízení o Evropském sociálním fondu, jednání s výborem EPLOI rovněž postoupilo do takového stádia, kdy předběžná dohoda mezi oběma institucemi už může být očekávána k, programujícím, k programovacím otázkám. Chtěl bych zopakovat význam tohoto vývoje, protože členské státy a regiony budou mít právní jistoty a budou moci pokračovat ve své přípravě na nové programovací období. Navíc naše předběžná dohoda vyšle výrazný signál k evropským občanům, že naše unie se všemožně snaží eh, podporovat regiony tak, aby bylo možné investovat a tím se dostat z krize, eh, a to s přihlédnutím k aktivní úloze všech zúčastněných partnerů. Konečně pak, co se týče politiky soudržnosti a toho, co udělalo kyperské předsednictví, chtěl bych poukázat na relevantní schůze, které organizoval Kypr. na začátku, na, nejprve na Kypru to byla v září schůze pracovní skupiny v kontextu mezivládní spolupráce o, o územních a městských vývojových záležitostech a nakonec v listopadu se konala neformální schůzka schůze o politice soudržnosti soudržnosti. Kyperské předsednictví se zejména snažilo podporovat územní soudržnost. Vycházelo to čistě za rámec formálních diskusí a chce nadále um, po, eh, podporovat již dlouho zavedenou mezivládní spolupráci. Schůze se konaly na technické úrovni, na úrovni generálních ředitelů. A mimo jiné e, jsme se snažili zdůrazňovat význam, které předsednictví Kimru přikládá územní dimenzi politiky a e, také schůzky generálních ředitelů se konaly jak k územní soudržnosti, tak i k otázkám politiky soudržnosti a zároveň to posloužilo jako příležitost příprava pro neformální zasedání ministrů v listopadu. E, nadále tedy se snažíme zapracovávat do hlavního směru územní spolupráce e, v e, unijních a národních politik. A chceme udržovat tento, tom, to, tento stimul. A teď se dostávám k neformální schůzce ministrů v listopadu. Tady bych rád znovu zvláště poděkoval a zvláště ocenil práci paní Hybnerové. Chtěl bych jí poděkovat, že se schůze zúčastnila a že velice ceným způsobem přispěla k diskusím, které se tam konaly a týkaly se efektivity a řízení reformované politiky soudržnosti na období 2014 až 2020. Jedna z hlavních diskutovaných otázek během pracovního oběda, který byl věnován e, řízení z politiky soudržnosti na úrovni Evropské unie, byla přidaná hodnota e, pravidelných politických rozprak politice soudržnosti a jejich výsledku v radě, což by mohlo vést k lepšímu řízení a tudíž i k větší efektivitě této politiky. Možnost provázat tyto diskusy úžeji s ekonomickým řízením na úrovni Evropské unie a s, Evro- a s evropským semestrem se rovněž diskutovala. Hlavní výsledek diskusí tohoto neformální schůze ministrů byly schrnuty v závěrech předsednictví a ty zase byly zapracovány do pořadu jednání Rady pro všeobecné záležitosti 20. listopadu. V neposlední řadě si předsednictví Kypru vyžádalo stanovisko od ECOSOKu o významu zahájení makroregionální strategie pro oblast středi, Středozemního moře. Pozitivní stanovisko Evro, Evropského ekonomického a sociálního výboru bylo odhlasováno na jeho plenární zasedání v listopadu. Paní předsedkyně, vážení eh, poslanci, Eh, teď jsme provedli určitou revizi práce eh, našeho předsednictví za posledních eh, šest měsíců a jsem přesvědčen, že dohromady se opravdu přispěli k pokroku v této oblasti. Upřímně doufám, že je to rovněž v souladu s tím, jak vy vnímáte a hodnotíte naši společnou práci. Jak jsem zmínil na začátku, domníváme se, že výborná spolupráce s vaším výborem přispěla k tomuto pokroku. <clears throat> Přeji vám všechno nejlepší a vůbec nepochybuji, že stejným tempem budete postupovat dále ku předu i za irského předsednictví, protože jsem vyrozuměl, že i toto předsednictví se bude zasazovat o dokončení této záležitosti. Nakonec bych vám chtěl eh, popřát hladkou a včasnou dohodu o víceletém finančním rámci a přijetí legislativního balíčku politiky soudržnosti co nejdříve poté. Děkuji vám mnohokrát, paní předsednictví předsedkyně, děkuji vám, vážené paní poslankyně a poslanci, za vaši pozornost. Děkuji mnohokrát. Thank you. Thank you, eh, minister. Děkuji, pane ministře. Adonis Konstantinides taky s námi, jsou součástí eh, tedy toho vyjednávacího týmu v rámci dialogu. Pochopila jsem to tak, že pan ministr je také připraven vyslechnout vaše připomínky nebo otázky, pokud nějaké budete mít. Zdá se mi, že kolega Lambert van Mistnoj už je připraven položit první otázku. Ano, je velmi stručně, protože jistě i další kolegové budou chtít vystoupit a nebude to tak tu husté jako minulý týden na plenárce, tam jak si jsme to všichni přežili bez újmy. Když to vezmu z jiného úhlu pohledu, ducha spolupráce, který jste vnesl abych byl upřímný, je to proces jaksi poznávání a učení se i pro e, nás, e, členy parlamentu. Už se učíme postupně spolupracovat s, e, s radou a měli jsme hlasování, máme svůj mandát a musíme si jaksi uvědomit, že na té druhé straně ta rada má takový podobný proces a ještě a, a očekává, že jak si parlament eh, se snadno jak si nechá přesvědčit, ale prostě je to otázka jednání a my jsme si navzájem vysvětlovali naše pozice a ono je to opravdu nutné, protože hovoříme o hlavních investičních politikách v nadcházejících letech a Mm, je potřeba teda si na to dát ten čas. Takže jsme si dali na to čas a po určitém čase můžeme se dostat do takového toho stádia, kde obě strany eh, se jaksi přiblíží ve svých názorech, protože obě tyto instituce mají stejnou legislativní pravomoc a my jsme, myslím, tento pokrok skutečně učinili a myslím si, že v tomto roce můžeme dosáhnout té částečné schody, co se týče strategického plánování a e, tematické koncentraci a CPR. Takže to, co jste slíbili, to jste udělali. A to říkám i co se týče ostatních nařízení ke specifickým fondům, tam byl ten start velmi rychlý v uplynulých měsících. A když se na to zpětně podívám, tak taky platí, že jsme ehm, jaksi takovými prekursory, prekursory před eh, zemědělským odvětvím, rybolovním odvětvím, které ještě zatím ani jaksi ne, nebyly předmětem hlasování. Eh, v výboru pro sociální záležitosti a zaměstnanost a podobně. Čili my jsme jaksi taková, takovou avantgardou v této diskusi a myslím si, že není špatné jaksi proklestit cestu eh, v rámci těch nových odpovědností eh, a v rámci toho, té formy vyjednávání. A takže co se týče té celkové situace, ještě bych řekl Jistě ano, blížíme se k dohodě ohledně víceletého finančního rámce. No nicméně je to ještě bezprecedentní pokles politiky soudržnosti a takže zatím ještě schody dosaženo nebylo a co se týče přihlížení k tomu, že prostě my nemůžeme jít zpátky, nemůže ten proces ode dneška do jarní rady eh, jak si ten proces nemůže jít zpátky. Ti, kteří toto navrhují, ať eh, tedy škrtají z vlastních příjmů do budoucna. Čili o to jde, je to škoda, ale já doufám, že už žádné další škrty eh, se neobjeví. A my jsme jednali a jednáme v rámci našeho mandátu, ale rada má nadále ještě mnoho odpovědností, jak si napsaných v té, eh, tom, té, té problematice víceletého finančního rámce, s tím, že ta odpovědnost by měla být také předmětem jednání s tímto výborem. A to zatím ještě není. Takže na závěr bych chtěl říci, že jste odvedli veliký kus práce spolu s vašimi asistenty a, a týmem a, a, a vyjednavači a není pozdě na to, jak si realizovat dobré kompromisy i v těch kapitolách, které zatím nejsou uzavřené. A já doufám, že politika soudržnosti bude moci jak si být završena v rámci prvního čtvrtletí příštího roku za irského předsednictví a to jaksi v dobrém, v dobrém duchu spolupráce, tak abychom si svou práci udělali a nej, abychom nejprve tedy šli na plenární zasedání a, a potom, aby bylo dosaženo schody. Takže tolik z mé strany. Děkuji, Konstanta Kryl. Eh, Danuta, ich... Děkuji, Danuto. Já nechci opakovat všechno, co už přede mnou řekl Lambert. Eh, já to vlastně všechno mohu jenom podpořit, ale chtěla bych eh, možná zdůraznit dvě věci. Jednak bych ráda poděkovala všem, kteří přispěli k tomu, že nyní máme alespoň první balíček ke strategickému programování, že jsme mohli dojít ke konsensu a mm, k tomu přispěl hlavně vyjednávací tým, protože já myslím, že jedno se ukázalo zcela zřetelně. Během celých vyjednávání o e, obecných ustanoveních jsme byli absolutně transparentní. Nikdy nedošlo k rozhodnutí, e, na které, které by udělal Lambert nebo já společně s někým. Ne, vždycky e, rozhodli všichni společně, protože nám bylo jasné, když jsme začínali s trialogem, že naše pozice vlastně eh, musí vycházet z vyjednaného mandátu, což eh, samozřejmě eh, neznamenalo vždy, že ten mandát dostaneme jedna ku jedné, tak jak jsme si ho představovali. I to byla cesta kompromisů, všechno se to muselo řádně zorganizovat a provést. A proto bych eh, ráda ještě poděkovala také sekretariátu a všem eh, pracovníkům, všem politickým poradcům, všem, kteří pomáhali k tomu, abychom pokročili ku předu. Eh, překvapující bylo to, že přestože jsme vlastně mm, po dobu celého roku jasně naznačovali, že poprvé se nacházíme v procesu spolurozhodování, že jak členské státy, tak někdy i komise komise eh, z toho byli nějak překvapeni eh, v tom smyslu, že to myslíme opravdu vážně. A já si myslím, že eh, jsme k obecným ustanovením měli devět trialogů, první tři nebo čtyři. By, tam bychom se dostali mnohem více ku předu, když by všem bylo jasné, že to vyjednávání je společná cesta ke společným kompromisům a že se nejedná vlastně o to, já něco chci a neprosadím to u členských států, takže eh, se parlament musí přizpůsobit. Možná, že v příštím kole to už bude jednodušší, protože členské státy už budou vědět, eh, že mm, jak si mm, se musí také pohnout, ale Nakonec jsme to přeci jenom eh, dokázali a byla to zajímavá zkušenost, nová dynamika, eh, která se objevuje v této práci. Eh, na tomto místě je třeba opravdu ještě jednou zopakovat a proto jsem vděčná předsednictví, že jsme skutečně nakonec došli ke společné dohodě pro nás i pro členské státy eh, a stejně tak i pro komisi. V centru pozornosti musí být to, že my chceme dobrou politiku soudržnosti pro občany, pro regiony, pro města a obce. A pokud eh, toto budeme moci dokončit a říci, že Eh, opravdu eh, skutečně eh, jsme došli k dohodě, což je vynikající součást politiky soudržnosti, tak je to určitě v pořádku. Já vám nemůžu ani všechno vyprávět, všechno, říci všechno, čeho jsme dosáhli a jak jsme k tomu došli, protože to byl opravdu velký stres v posledních týdnech, ale myslím si, že ke konci roku opravdu z toho vychází pozitivní signál, pozitivní vyznění a mm, určitě e, to je něco, co pomůže regionům v jejich přípravách na operační programy, na realizaci budoucí politiky soudržnosti a samozřejmě také e, na zapojení příslušných partnerů a mm, Mm, odpovídající transparentnost. Já si myslím, že v této složité době, kterou nyní procházíme, je to opravdu to nejlepší, eh, co můžeme jaksi eh, vyslat navenek a doufám, že to bude eh, uznáno, eh, že bude jasné, že evropské instituce nejsou jenom schromáždění byrokratů, ale že opravdu se angažujeme v zájmu občanů, v zájmu lidí a že se snažíme eh, je podpořit tam, kde to potřebují. A proto si myslím, že je třeba jednoznačně říci, že pro budoucí vyjednávání a já doufám, že irské předsednictví předsednictví skutečně naváže eh, na tu linii kyperského předsednictví, že pro budoucí vyjednávání je zapotřebí, abychom rychle a transparentně pokračovali a abychom mm, po prvních třech až čtyřech trialozích, mm, eh, jak si navázali větší eh, silou. To, co říkal Lambert k finančním výhledům, k tomu nemám co dodat. A celé to vyjednávání eh, musí mít odpovídající eh, rozumnou strukturu, ale eh, celé to má smysl, pokud to můžeme jaksi také finančně eh, podpořit. Takže tady si dělám trochu starosti z toho, co nás ještě čeká. Na tomto místě musí převzít parlament odpovídající odpovědnost a zareagovat tak, jak je potřeba. Ale nechci se vzdávat té naděje, že mm, po 21. prosinci bude svět pokračovat dál, že ne nedojde ke konci světa a že se podaří vyjednat finanční rámec společně s členskými státy a že eh, budeme moci předat štafetový kolík eh, z rukou jednoho předsednictví do rukou druhého předsednictví a že eh, naše spolupráce i v budoucnosti bude příjemná a plodná. François Alfonsi. Děkuji, François Alfonsi. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem jaksi v prvních řadách e, trialogu jako Lambert a paní kolegyně, takže e, já nemohu e, se jaksi mm, připojit. Ale v současné době probíhá nová procedura pro Evropskou unii. Před, eh, kyperské předsednictví muselo zvládnout všechny tyto inovace, které vyžadují další ladění. Byla to velká práce a já bych chtěl zdůraznit, že i přes tuto mimořádnou pracovní zátěž bylo toto předsednictví, které mělo velikou zodpovědnost před sebou, tak jste dosáhli toho, že rada zvolila eh, makroregionální strategii. To je zpráva, kterou my jsme iniciovali. Já jsem ji tady předložil ve výboru Regi, tak aby eh, ve středomoří existovala makroregionální strategie a já bych chtěl velice ocenit ocenit tedy pokroku, které, kterého bylo dosaženo v této oblasti, což považuji za velmi příznivé. Chcete to, pane ministře, komentovat teď hned, nebo máme vzít další otázky? Děkuji, paní předsedkyně. S velkým potěšením chci poděkovat všem za konstruktivní komentáře. Vy jste to říkali sami. My eh, tady Eh, objevujeme vlastně novou půdu v rámci implementace mm, eh, Lisabonské smlouvy. Jsou to nové procedury, my s tím nemáme dřívější zkušenosti a bylo to poprvé, kdy členské státy a orgány Unie se vlastně zúčastní toho no, běžného procedurálního postupu spolurozhodování a všichni se tedy učíme i my, i vnitrostátní orgány. Takže je pravda, že když eh, jsme nas, jak se přebírali předsednictví, tak eh, to vyvolávalo mnoho napětí a stresu a všichni se snažili tak nějak eh, chránit si ten, tu svou půdu. A pro nás bylo důležité z etického pohledu vyhnout se Eh, jakési konfrontaci v přístupech. A my jsme hned od začátku konstatovali, že jediný způsob, jak dosáhnout pokroku, je prostřednictvím spolupráce společně, plně v souladu se smlouvami, eh, jak si respektovat pravomoci těch ostatních institucí pro Mm, ten či onen případ, třeba mm, v případě Evropského parlamentu jsou to pravomoci, které byly získány nedávno a prostě respektovat lidi a jejich důstojnost. A naším cílem nejenom v této oblasti, ale po celé naše předsednictví jsme se především snažili, aby eh, lidé a instituce spolu komunikovali v dobré víře a pokud jsme mohli trochu přispět tímto směrem, tak skutečně e, budu velice šťasten a velice šťasten jsem, jestliže, jak se zdá, oceňujete naše úsilí v této oblasti. Pan Van den Nistelrooy má taky pravdu, když říká, že ten problém, že to je skutečný problém, institucionální problém, který se týká uh, Eh, věcí, které byly zařazeny do víceletého finančního rámce a které nebyly náležitě projednány na odvětvových jednáních. Čili my si Eh, uvědomujeme, že ono to nějak nespochybňuje spolurozhodování a do, v maximální míře je potřeba tu proceduru odvrátit, obrátit, to znamená, je potřeba um, projednat o ty otázky odvětvově a potom je teprve vložit do toho víceletého uh, finančního rámce. Uh, a to si myslím, že je způsob, jak to řešit, protože na straně rady oni vám řeknou, my tam ty věci jak si zařadíme, je to jenom otázka umístění, protože jsou nutné pro tu celkovou dohodu. Budiš, jestliže se dosáhne dohody, budiš, tak, tak to tam mějme. Ale to se nám zdálo, že je tedy nejlepší způsob, jak to řešit. A co se eh, týče komentářů, paní Kras, děkuji vám velice za vaše vystoupení. My všichni víme, kolik práce vy jste eh, odvedla v této oblasti. A vy, jste také, jak si jak eh, bych řekl, takovou um, matkou evropských strukturálních fondů, jak bych tak řekl. A ve finále se podaří prostřednictvím té nové dynamiky, která vzniká, dosáhnout skutečné politiky soudržnosti. A oba jste, jak jste to tady říkali, pan von Mistroloj, i vy skutečně my se nebudeme moci vyhnout určitým ještě eh, jaksi eh, růz, různým názorům, ale my se budeme tedy snažit tu maxi, do maximální míry omezit tam ty, mm, ta omezení a škrty. A já nechci působit nějak extrémně optimisticky, přehnaně, ale já si myslím, že už se opravdu velice blížíme dohodě, ale tato dohoda bude ještě vyžadovat mírné zvýšení prostředků na politiku soudržnosti. Čili tak já to předjímám, tak to já doufám, uvidíme, co se stane v následujících týdnech, ale nejsem pesimista. A k poznámkám pana Alfonsise, já si myslím, že má pravdu. Alfonsis, máme nové procedury, je to nový proces, takže musíme se to postupně učit. Je to prostě nový proces, který máme teprve tři roky nebo Lisabonskou smlouvu máme teprve tři roky a poprvé se zabýváme eh, víceletým finančním rámcem eh, za těchto podmínek a já jsem eh, také velice vděčný za práci, kterou vy na makroregionální úrovni děláte a jsem velmi rád, jestli vám můžeme také pomoci, zvlášť co se týče Středomoří. Tak. Pan Oldřich Lesa. Eh, pane ministře, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, Dovolte i mě, abych poděkoval za tuto spolupráci, která ze začátku vypadala s takovým pomalým rozběhem. Musím říci, že díky našim zkušeným kolegům jsme se dokázali připravit a jako jeden z mála výborů jsme si schválili dopředu mandát ještě před prázdninami a vybrali jsme opravdu ty nejzkušenější do čela těch vyjednávacích týmů. Eh, já jsem tedy také nestál v té přední linii, ale zase jsem byl, nebo jsem účasten všech pěti trialogů, které probíhaly a mohu říci, že po tom oťukávání ke konci, zvláště v těch společných nařízeních, jsme dosáhli tedy velkého pokroku. Já bych měl, pane ministře, na vás eh, jednu prozbu, jednu žádost. Ono to oťukávání z našeho pohledu trvalo opravdu velmi dlouho. Já bych byl velmi nerad, aby eh, stejné oťukávání probíhalo s irským předsednictvím. Vím, že eh, již některé kontakty tady byly, i já jsem měl jednání s představiteli eh, irského předsednictví již dopředu ale nesmíme ztrácet čas a potřebujeme veškerá tato nařízení schválit v dohledné době, protože jinak budeme mít problémy s čerpáním těch fondů i potom v těch jednotlivých státech. Čili pokud můžete předat eh, tyto zkušenosti irskému předsednictví, eh, abychom mohli okamžitě navázat, byl bych nesmírně šťasten. Děkuji a ještě jednou kolegům Eh, děkuji za trpělivost, protože vím, že některé ty hodiny byly velmi dlouhé a je to opravdu náročný způsob jednání. Děkuji a oceňuji to. Thank you. Yunus Amarji. Eh, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám takové dvě série poznámek. Za prvé, co se týče víceletého finančního rámce, a za druhé e, obecného nařízení. E, za prvé jménem Sjednocené Evropské levice bych chtěl ocenit kvalitu práce před, kyperského předsednictví v Evropské radě. Vaše předsednictví sehrálo velice významnou roli mezi přáteli soudržnosti a myslím, že vaše práce umožnila Eh, realizovat poslední návrhy předsedy Van Rompuy. Myslím si, že bez této skupiny přátel soudržnosti by ani Evropský parlament eh, se svou rolí nedokázal, jak vy jste to právě říkal, jak si být tak optimistický, jak jste říkal, i když musíme zdůraznit, že my se orientujeme na obecný pokles Um, rozpočtu pro politiku soudržnosti. Je to precedens v historii Evropské unie. Je to poprvé, kdy uh, politika soudržnosti zaznamená pokles rozpočtu. A chtěl bych taky říci, že jste toto předsednictví uh, zajišťovali ve zvlášť obtížných podmínkách, především v důsledku Eh, krize, která eh, působí na všechno a také v důsledku eh, pozic některých členských států, těch nejbohatších, těch, kteří přišli do Evropské rady s tím, že prosadili národní zájmy ve, nad společným evropským zájmem, s tím, že tento evropský společný zájem se právě snaží obhajovat náš parlament. A tato regionální politika, kterou náš výbor tedy také jak si hájí a prosazuje, je tedy pro nás prioritní a váš úkol tedy tím pádem nebyl lehký a já bych chtěl velice ocenit kvalitu vaší práce Hmm, kterou jste realizovali a já doufám, že irské předsednictví bude pokračovat ve stejné linii. A každopádně vaše předsednictví v radě mezi přáteli soudržnosti bude dál eh, dohlížet na to, aby regiony a zvláště nejméně rozvinuté regiony eh, byly chráněny před eh, jaksi škrty, které by mohly být aplikovány. Co se týče obecného nařízení, já také patřím mezi eh, vyjednávací tým. My jsme v trochu zvláštní situaci, protože jsme museli začít vyjednávání v době, kdy rozpočtový rámec ještě nebyl známý. Ale to nebránilo tomu, abychom se dohodli na určitém bloku, kdy jsme dosáhli cílů, které jsme si na počátku stanovili. To znamená eh, dohodnout ten blok do konce prosince. Čili tolik z mé strany jménem mojí frakce. Děkuji. Merci beaucoup. Joachim Zeller. Joachim Zeller. Děkuji paní předsedkyně a děkuji panu ministrovi za to, že mezi nás přišel. Eh, bilance posledních měsíců se mně jeví poněkud kritičtěji než mým předřečníkům. Tady se říká, že Lisabonská smlouva je něco nového. Já bych chtěl připomenout, že 1.12. už eh, eh, to bylo tři roky, co je v platnosti. A mnoha let mnohaleté přípravy tomu předcházely vstupu v platnost. Čili obsah Lisabonské smlouvy e, přeci nebylo nic neznámého a že parlament bude e, jaksi zapojen do plného spolurozhodování i v oblasti e, politiky soudržnosti, to bylo jasné a víceletý finanční rámec do roku 2013 to také není nic neznámého celý, eh, i z procedurálního hlediska. Hm, takže já vidím eh, to úsilí, které kyperské předsednictví v radě hm, jak si vynaložilo eh, do vyjednávání, abychom se dostali dál a současně vidím, že ty výsledky nejsou takové, jaké bychom si představovali. To samozřejmě není vaše vina, my jste museli vyjednávat s 26 partnery a e, náš výbor, e, co se týče e, nařízení o strukturálních fondech, postupoval velmi rychle. My jsme již v červenci měli rozhodnutí parlamentu, takže to by byl býval dobrý základ, aby se na základě rozhodnutí parlamentu vyjednávalo dál. Bylo tady zmíněno, že v ostatních oblastech, přestože že v ostatních oblastech se to tak nepodařilo, ve velkých částech rozpočtu Eh, se eh, neustále diskutuje a eh, jsou to zejména ty oblasti, aspoň já to tak vidím, které eh, doposud byly něco jako posvátné krávy. Takže když já tady vidím ehm, roz, nastavení rozpočtu do roku 2013, různé návrhy rady, eh, tak to vypadá, že například zemědělství a eh, rybolov, kdyby tam mělo dojít k nějakým škrtům, tak potom se eh, vlastně o tom mluví v souvislosti se strukturální politikou a politikou soudržnosti. Ještě před několika měsíci, když byste se v radě zeptali, eh, jaké jsou evropské rozpočty eh, pro inovaci, investice a rozvoj, tak vždycky jste byli odkázáni na strukturální fondy. A pokud se e, říká, že není příliš pozdě na dosažení kompromisu, dobře, to je pěkné, ale e, za chvíli e, budeme mít rok 2013, končí období pro financování a víme, že regiony, které pracují se strukturálními fondy, jsou bezradné. Na mnoha místech chtějí pracovat již s operačními programy, rádi by zahájili práci s nimi, ale doposud eh, tu práci zahájit nemohli, protože i my tady eh, se snažíme o prosazení nějakých technických detailů, zatímco velký rámec ještě není jasný. Ale provádění strukturálních fondů bude samozřejmě záviset také na tom, co nakonec eh, bude k dispozici v oblasti financování, jaké finance. A když dojde k velkému krásnému vrácení, tak eh, se mm, k tomu bude muset vrátit opět parlament a bavit se o detailech eh, co se týče eh, mého nařízení, já jsem s eh, pravodem eh, v oblasti, ve které jsme nedošli k trialogu, přestože si myslím, že to je jediné nařízení, které nezávisí na penězích, ale na právním rámci. Je to nařízení, na, který, na které čekají mm, příhraniční regiony a zasloužilo by si rychlejší postup, nežli velká nařízení závislá, která jsou mnohem více závislá na na mm, víceletém finančním rámci. Ale já už vedu jednání s irským předsednictvím a doufám, že v následujícím pololetí dojde i tato oblast k nějakému úspěšnému závěru. Já eh, doufám, že Mm, o významu eh, strukturálních fondů a eh, politiky soudržnosti zůstanete na naší straně a eh, že mm, tato témata nějak nezaniknou jako marginální. Já vím, že komise i parlament rozhodla o 70 miliardách a pokud se na to podívám, Říká se také, že eh, tedy jsou, jsou zde eh, někteří, kteří říkají, že by to mělo být 100 miliard eh, a mm, když se podíváme na jednotlivé rozpočtové roky, mluví se tady o miliardách, o podpoře rozpočtu ze strany národních, národních států a zdá se mi, že vlastně někdy ty relace nejsou pochopitelné. Takže doufám, že následující předsednictví eh, v radě tady eh, vnese určitou jasnost pro eh, vytváření rozpočtu na příští období financování a politika soudržnosti bude vybavena tak, jak je to zapotřebí. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji, Jan Olbrecht. Děkuji, eh, pane ministře. Já eh, mám eh, velice pozitivní zkušenosti s trialogy a myslím si, že opravdu věci postupují dále. Mám nicméně dvě otázky, které asi diplomaticky nejsou příliš korektní, ale ptám se, jak vám, jakožto členovi rady, jak vám se jeví eh, stanovisko členských států dnes na konci roku 2012 vůči politice soudržnosti? Při přípravě trialogu jste měli zkušenosti s diskusemi s členskými státy. A také naprosto správně e, samozřejmě e, tady dáváte najevo kyperské stanovisko během toho půl roku, takže bych se chtěl zeptat, jaké bude vaše stanovisko. Zda budete, až tedy už nebudete um, pře, pře, předsedat, budete přáteli soudržnosti nebo více vydávání? Elizabeth Četer? Uh, ano, Jene, to si řekl dobře. Uh, ano, kyperské předsednictví eh, pravděpodobně na tomto místě eh, jako první předsednictví zažilo to, co to znamená eh, spolurozhodování ve strukturální politice. Dříve eh, to probíhalo víceméně korespondenční eh, eh, metodou, byly rozeslány dopisy a pak si každý dělal, co chce, ale tak už to není. Ta doba skončila. Opravdu to trvalo dlouhou dobu, nežli to rada pochopila a proto jsme teď pod takovým časovým tlakem. Ale já si myslím, že poslední měsíc byl úspěšný v mnoha věcech, alespoň je to základ pro další vyjednávání a byl nastaven způsob, jak vyjednávat a to lépe nežli předtím. A to bylo důležité, že my jsme se stali, byli uznáni jako rovnoprávní partneři pro vyjednávání. Ale jedna věc je jasná. My chceme transparentní a a také skutečně efektivní strukturální politiku, účinnou strukturální politiku, trans, transparentní strukturální politiku. To zdůraznuju ještě jednou. E, pokud bude možnost si to členským státům, tak to zdůrazněte, to by bylo dobré. A trváme na tom, a víme, že je těžké eh, pokračovat, eh, že těžko můžeme pokračovat tak, jak to bylo doposud. A já si myslím, že předsednictví v radě mělo problém, že muselo zprostředkovávat mezi členskými státy, které si říkali, ono to asi půjde tak, jako doposud, a mezi eh, Evropským parlamentem, který jasně říká, že tak, jako doposud, už to právě nepůjde. A v posledních Eh, v poslední době eh, jste se tímto zprostředkováním museli zabývat eh, intenzivně a v radě na to nikdo nebyl připraven. Tady mm, to vlastně neplatí jenom vám, eh, ale také radě, eh, když říkám, že potřebujeme odpovídající kapacitu. Kapacita to znamená také peníze a to si myslím, že je eh, poselství, které je třeba předat irskému předsednictví. Vyjednávat se samozřejmě může poměrně rychle, pokud se to dá dělat paralelně a pokud nenastanou žádné uh, Eh, jaksi krizové situace, eh, z nedostatku kapacity. Čili eh, já si myslím, že to je zkušenost, kterou musíte předat v radě v tom smyslu, že to je velký projekt. A poslední věc, kterou chci zmínit, to je otázka MFF a obsahu víceletého finančního rámce. Já si myslím, že tady se zase používá berlínská metoda, tedy rozeslat dopisy a pak si dělat každý, co chce. Já si neumím představit, že výsledek MFF se dostane jaksi eh, tam, kam se dostal tehdy v Berlíně. Já jsem u toho tehdy byla a dobře si na to vzpomínám, eh, že eh, Tedy je to nějaký obrovský seznam. Pokud budeme mít výsledek MFF, tak a dokud eh, se budou eh, věci eh, jaksi přetahovat z rámcového rozhodnutí do MFF berlínskou metodou, tak budeme mít situaci, že v rozhodujících paragrafech prostě se nedopracujeme k závěru, protože vlastně oni nebudou jaksi zapadat do koherentního dokumentu. Čili apeluji na vás, aby při posledních schůzkách a při předávání toho štafet světového kolíku. Eh, to neprobíhalo eh, tak jako dříve. Eh, každopádně se to nesmí týkat alespoň těch věcí, o kterých jsme diskutovali jak, jako jsou procentní podíly, procentní sazby, různé přesuny a také hm, tedy eh, ta, jak už jsem říkala, berlínská metoda. Prostě tak to nepůjde pokračovat tak, jako to bylo dříve. <clears throat> Parlament chce koherentní politiku eh, na tomto místě, protože to je právě ten pokrok, eh, kterého chceme dosáhnout. Děkuji, pane ministře. Aniž bych se snažil být eh, zvláště zdvořilý. Chtěl bych vám poděkovat za velice upřímné vedení trialogu eh, co se týče fondu soudržnosti. Za druhé vám také děkuji za to, jak slušně a pozitivně jste zacházel s Evropským parlamentem. Přistupoval jste k němu opravdu jako ke spolu legislatorovi, což je velice dobrý signál pro budoucnost. A nakonec ještě, co se týče keperského předsednictví, je tady důležité dědictví, které byste měli předat irskému eh, předsednictví. Opravdu ústřední topení je nejdůležitější pro tento náš výbor. A my jsme velice ochotni s vámi spolupracovat na kompromisu. Darek one. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci panu ministrovi, že je opravdu pěkné, když ho vidíme eh, na schůzi, která se netýká jednání o rozpočtu, protože hodně jsme se viděli za tímto účelem během posledních týdnů a měsíců. My se opravdu dnes zaměřujeme na příští víceletý finanční rámec, ale zamyslíme se také na rozpočtu na rok 2012 a 2013. To musí být v pořádku. 2013 to bude eh, poslední rok posledního rámce, pokud budeme mít tady problémy, pak se to přenese do dalšího víceletého finančního rámce. A velice e, oceňuji, že jste se snažili zvládat velice těžkou situaci. Vůbec nebylo těž, lehké dosáhnout e, dohody k opravnému rozpočtu roku 2012 a k rozpočtu 2013. Vy jste odvedli výbornou práci. Určitě víte také, že tady se jedná teď o nedostatek 9 miliard evropských a 3 miliard až do října, což se pro, přenese do příštího roku. A nejspíš ještě bude dalších 6 miliard, které se nebudou e, dostávat. A těch třech, co se týče těch 3 miliard, tak nejspíš to bude mít dopad právě na politiku soudržnosti. A pokud bude schodek i příští rok, tak zřejmě zase to nejvíce pocítí politika soudržnosti. Čili teď máte před sebou ještě posledních pár týdnů a možná byste e, nám mohli také říci, e, jak to je zda členské státy vůbec eh, přijímají to, že je tady tedy tento schodek v rozpočtu na tento rok, což způsobí problémy v příštím roce. A členské státy, jak sami se dívají na dopad na ně samotné, zda každý členský stát se dívá na to, jak toto bude mít dopad na ně, a to konkrétně v politice soudržnosti, protože my tady v parlamentu my si myslíme, že rozpočet musí být pořádku na příští rok, jinak tento schodek bude dělat problémy, takže například právní závazky by se nemohly dodržet, pokud by se to vyfinancovalo příští rok. Čili měli by si snad členské státy sami dělat takovou analýzu dopadů, ptám se, zda to dělají. A pan Angoraky a pan Jan eh, Stavrakis, tedy ne, skončíme řečtinou. Καλά προτιμώ eh, eh, Kdybyste chtěli, tak já bych mohl mluvit i německy, ale radši mm, tedy budu mluvit řecky. Eh, chci vám poděkovat, pane ministře, eh, a za vaše úsilí a měl bych ještě jednu, jeden komentář. Chci říci, že tisíce zaměstnanců Eh, lokálních společností protestují, protože mají strach o svou práci, došlo k mnoha propuštěním a to je problém. Ukazuje se, kam až jsme se vlastně dostali k dnešku, eh, do jakých problémů. A na rozdíl od uh, ostatních poslanců, kteří se vyjadřovali, já si myslím, že problémy, které jste měli na úrovni rady, nejsou problémy vyjednávání mezi parlamentem a radou. Eh, naopak eh, vznikly proto, že uh, Eh, vlastně tady konkurovaly mezi sebou různé eh, názory a různé přístupy uvnitř Evropské unie, v rámci Evropské unie. A to je projev krize. Ta krize se ještě bude vyostřovat a takovéto konfrontace mm, se také vyostří v nejbližších eh, obdobích. Já si myslím, že nejde o lepší vynakládání mm, prostředků, že jde o vynakládání menších prostředků, protože my se prostě musíme mm, dostat ven z krize. A pane ministře, pokud jsem vás správně pochopil, já teď nechci kritizovat vaše předsednictví, ale pokud jsem vás správně pochopil, tak jste říkal, že v rámci semestru a mm, e, posílené spolupráce e, Nevím, jestli jsem vám dobře rozuměl, ale je to tak, že e, se má přehodnotit politická soudržnost. Eh, znamená to tedy, pokud vás správně chápu, že eh, eh, dojde také k nějakým škrtům k hm, a na závěr musím bohužel říci, že diskuse kde zazněly různé částky. E, to je samozřejmě důležité, e, o tom nepochybujeme, ale my také víme, že ty částky nesouvisejí vůbec, jak si ne, vůbec neodpovídají e, reálné potřebě zaměstnanců, protože eh, krize se vyostřuje, eh, trpí eh, kvalita života v městech i menších obcích, kvalita vzdělávání, čili ty částky, o kterých se vede vyjednávání, jsou vlastně řízeny kapitálem a tyto částky, myslím, že nepřispějí vůbec k soudržnosti. Ne, naopak bude se prohlubovat propast sociální eh, a přeji vám i eh, kyperskému předsednictví eh, i nadále mnoho úspěchu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Mnozí z mých kolegů vědí, moji kolegové vědí, že já nechci nic skrývat. Eh, nežli Kepr převzal předsednictví, eh, tak eh, tady zazněly určité obavy a otázky v tom smyslu, zdali tak malá země může vyjednávat o tak závažných problémech, jako jsou, jako je rozpočet, víceletý finanční rámec, nařízení a tak dále. A to za podmínek hospodářské krize. No a vy jste ukázali, že jste schopnou zemí, že e, i malá země může vést e, e, od předsednického stolu Unii velmi účinně a efektivně. Já vám děkuji za vaše předsednictví a přeji vám i nadále mnoho úspěchů. Děkuji mnohokrát. Děkuji všem vám za Eh, velice důležité a zajímavé věci, které jste tady zmiňovali. Já to pokud možno proberu jedno po druhém, i když možná, že některé odpovědi se budou vztahovat k několika poznámkám nebo otázkám. Pan Vlasák má naprosto pravdu. Potřebujeme kontinuitu a musíme najít způsob, jak předat i irskému předsednictví zkušenosti, které jsme nahromadili, tak, aby byla jistota, že půjdou nadále stejnou cestou a že dosáhneme výsledku co nejdříve. Proto opravdu mě to velice těšilo, pane Vlasáku. A já a mý kolegové opravdu okamžitě budeme e, s nimi e, spolupracovat. Víte asi, že během posledních šesti týdnů už tam byli přítomní, že s námi pracovali právě proto, aby se zajistil hladký přechod ale my budeme eh, s nimi hovořit o těchto věcech i na politické úrovni, tak, aby byla jistota, že budou opravdu pokračovat stejnou cestou. Druhé. Ehm, co se týče další otázek, tak ehm, je důležité, opravdu velmi důležité, eh, vyvíjet další vytrvalé úsilí pro to, abychom ochránili politiku soudržnosti. A podobně jako všechny politiky, i tato je pod tlakem. A my jsme viděli, že jako to není proto, že by se nám to líbilo, nebo že bychom tomu dávali přednost, ale jako e, poctivý prostředník musíme brát v úvahu realitu v členských zemích. Tudíž bylo nutné za daných okolností v daném okamžiku navrhnout snížení, které se dotýká všech kapitol a podkapitol. Ale maximálně jsme se snažili ochránit právě politiku soudržnosti a ochránit také maximálně nejméně rozvinuté regiony a jejich podporu. A jestliže existuje bod, na němž se víceméně všichni dohodnou, a to souvisí i s dalšími otázkami, které položil pan Olbricht a další. Pokud je tu jedna věc, na které se členské státy víceméně shodnou, tak je to právě potřeba soustředit politiku soudržnosti na nejméně rozvinuté regiony. To je dobrá věc. My všichni víme, že to nestačí a že nelze ignorovat zbytek. Ale tento důraz kladený na nejméně rozvinuté regiony je přece jenom dobrá věc. A kromě toho všichni víme, že to, co děláme ve výzkumu a rozvoji, co se považuje jako politika budoucnosti a to, co děláme v druhých politikách, je tom je rozdíl, ale musíme si uvědomit, že státy, které mají největší užitek z těchto programů, musí najít způsob, jak zapojit všechny členské státy a nalézt vazby mezi tím principem zásluhovosti a excelence, které jaksi řídí ty programy eh, a a, v souča- a současně v rámci soudržnosti eh, zajistit takzvané schody k excelentnosti, protože není možné pod záminkou excelentnosti zcela vyloučit některé státy z těchto politik. A my jsme se maximálně snažili nalézt způsoby, jak eh, toto skloubit. Uh, comments, I think that uh, já Víte, eh, pane Zelevi, máte pravdu. Vy jste sice kritický, ale máte pravdu v tom, co říkáte. Dobře, bylo nevyhnutelné. Museli jsme zvažovat škrty ve víceletém finančním rámci vzhledem ke stanovisku významných přispěvatelů. Když máte členské státy, které přispívají do rozpočtu více než dvěma třetinami, a mají eh, více než polovinu obyvatelstva ehm, Evropské unie a když ty trvají na škrtcích, tak to nemus, nemůžete jednoduše ignorovat. Musíte se to zohlednit a snažit se je přesvědčit. Něco, že se dá přece jenom dělat. A já nesouhlasím eh, s tím, co ostatně zmiňoval i pan Olbricht. Nemyslím si, že lepší vydávání peněz vždycky nutně znamená méně výdajů ale o tom, na to mysleli, ale myslím si, že lépe, než abychom hovořili o tom, že méně vydávat znamená lépe vydávat, bychom vůbec měli hovořit o kvalitě výdajů v Evropské unii. To můžeme zlepšovat a všichni se určitě v tomto směru snažíme. A také doufáme, že v posledu se nám podaří, abych tak řekl, dosáhnout něčeho, co spíše jak si prodáme těm čistým přispěvatelům. Ale zároveň máte také pravdu. Já si opravdu myslím, že Evropská unie za rámec eh, eh, právní konstrukce stojí vlastně na eh, tří pilířích. Jedna věc je samozřejmě společný trh, ale druhý je soudržnost a pak společná zemědělská politika. A je tady vnitřní nerovnováha mezi těmito třemi oblastmi. A proto, ať už se snažíme o jakoukoliv dohodu, měli bychom se vždycky, pardon, je tam rovnováha mezi nimi, proto při každé dohodě bychom se měli snažit tuto rovnováhu příliš neporušovat, tak, abychom se dostávali dále dopředu. Samozřejmě jedná se o investice do budoucnosti, ale musíme myslet také na sociální dimenzi, ta je rovněž potřebná. A určitě nezapomínáme na to, že už v 50. letech, když vznikal společný trh, společná zemědělská politika měla být dalším rozměrem a měla vyvažovat tu eh, politiku společného trhu, která měla potom mm, eh, pokračovatele i v politice soudržnosti, což mělo dodat vlastně tu sociální eh, dimenzi, aby tady byla i tato dimenze mezi členskými státy. Čili jde o to, abychom tady měli ten správný mix toho všeho. Pak ještě k tomu, co říkal pan Olbrecht stanoviska členských států k soudržnosti, tady je rozdíl ve stanovisích těch, kterým jde o takzvané lepší výdaje a chtěli by jenom škrtat ve společném Eh, rozpočtu. Ovšem zase se liší ve svých názorech, že dejme tomu Německo, Francie, Finsko, ty do této skupiny patří, ale zároveň si přejí výraznou politiku soudržnosti. Pak ale do této skupiny patří jiné státy, které nestojí o výraznou politiku soudržnosti. To je například Spojené království. Tomu nejde o výraznou politiku soudržnosti. Ty mi dokonce Eh, říkají, nám dávají peníze na soudržnost, ale my to nechceme. To nepatří do našeho přístupu k Evropské unii. Nemyslíme si, že tímto způsobem by měla pomáhat členským státům, čili takovouhle situaci tady víceméně máme. Obecně vzato ovšem politika soudržnosti je akceptována a akceptují dokonce i ti, kterým se moc nezamlouvá. Uvedl bych příklad. Dánové ještě eh, před převzetím předsednictví nám říkají, my eh, ji nemáme rádi, ale vím, že tady soudržnost, politika soudržnosti je a budeme z toho řešit. Ale pak zase je eh, další eh, mnoho států, 15, s Chorvatskem jich bude 16, které naopak velice stojí o politiku soudržnosti, kterým velmi jde o to, aby se pokračovalo v politice soudržnosti. A zároveň tyto členské státy jsou finančně slabší, co se týče eh, jejich příspěvků do rozpočtu. Proto nejsou schopny protlačovat eh, politiku soudržnosti. Zase musíme najít správný mix. Pokud je o Kypr, pak eh, Kypr tady trošičku byl okrajově čest, čistým přispěvatelem, ale zároveň velice spolupracujeme a spolupracovali jsme se stranami tábora soudržnosti. My během předsednictví jsme nemohli dávat eh, svoje stanovisko moc eh, najevo. My jsme navštěvovali všechny schůze přátel soudržnosti, jakožto pozorovatelé před předsednictvím a potom jako předsedající země, ale určitě víte, na čí straně je eh, naše srdce. Zcela určitě Kypr je na straně přátel soudržnosti. A eh, v rámci víceletého finančního rámce jsme eh, si přáli, aby právě naše přání byla řešena prostřednictvím politiky soudržnosti. A co říkala paní Schroeder? máte pravdu, že je tady eh, tendence pokračovat bez ohledu na to, jak se věci mění. Ale myslím si, že přece jenom se k něčemu dostáváme a že lidé začínají chápat, že takhle už to dnes nefunguje a že to nemůže fungovat. Čili je to proces učení pro členské státy i pro evropské instituce. Musí se učit vzájemně spolupracovat. A e, to je oblast, jak už jsem říkal na začátku, kde kyperské předsednictví skutečně e, k tomu přispělo. My poprvé e, jsme předsedali, nebo předsedáme Radě Evropské unie a nemohli jsme tedy vycházet z nějakých předchozích zkušeností. A bylo pro nás velmi důležité, aby to dopadlo dobře. A myslím si, že se nám opravdu podařilo Eh, dosáhnout toho, aby se členské státy začaly eh, zvykat eh, spolupracovat jinak. Obecně za to to byla dobrá zkušenost, to učení vzájemné probíhá, ale teď jde o to, aby se to obrazilo také v myšlení. A krom toho tady také někdy je poněkud institucionální problém, co se týče víceletého finančního rámce. Strana výdajů, jak víte, to je rozhodnutí rady poté, kdy to odsouhlasí Evropský parlament. Takže některé členské státy mají tendenci říkat, to je formálnost, ale to není. A e, teď se nám e, podařilo, bo dařilo hledat příslušné takové kanály a uspořádání, abychom mohli pracovat s vyjednávacími týmy Evropského parlamentu. Za prvé, aby se zajistilo, že stanovisko Evropského parlamentu bude vzato v potaz a za druhé, aby to, co nakonec se schválí na úrovni Evropské rady, e, mělo také šanci, že získá souhlas parlamentu. Ovšem strana přijde příjmů a vlastní zdroje, to je rozhodnutí rady samozřejmě po konzultacích v parlamentu a zase to pak vyžaduje ratifikaci členskými státy a parlamentem. A pak tady máme všechny tyto legislativní návrhy, které podléhají spolurozhodování, takže to musíme všechno propadat, eh, propojit ale eh, je to eh, sice komplikované, ale rada eh, jedná s Evropským parlamentem, spolupracuje s ním, ale politické rozhodnutí se dělá jinde, na úrovni nejvyšších představitelů vlád a států. Proto se musíme snažit utvořit spojení mezi e, úrovní hlav stát a vlád, Evropskou radou a Evropským parlamentem. Je to poprvé, kdy nabýváme těchto zkušeností po přijetí Lisabonské smlouvy a snažíme se, aby to probíhalo dobře. A pak e, děkuji za další poznámku e, panu Stenár samozřejmě, že se budeme maximálně snažit, byť tady pan Bustemáry už není, tak mu sděluji, že se budeme snažit to všechno předat irskému předsednictví, tak aby se na schromážděné zkušenosti nevypařily. Pan Won, myslím, že jsme velmi dobře spolupracovali a já bych vám zase chtěl srdečně poděkovat za váš přínos a máte naprostou pravdu, že je tady problém, že je tady mezera, kterou je třeba vyplnit. Než přejdu ke konkrétnostem, dovolte mi, abych vám řekl, že během diskusí v Radě a při schvalování společné eh, stanoviska Rady k rozpočtu na rok 2013 se nám podařilo, že vlastně je tam jediný, že jediný okruh, kde bylo velké navýšení, byl právě okruh soudržnosti. Celkem je to 70 7,9%, zatímco rada chtěla asi 6,9% a nám se pro soudržnost podařilo to navýšit o 8,2%. Takže to bylo pro nás opravdu důležité aby bylo možné, abych tak řekl, zaplatit účty za soudržnost do konce tohoto roku i v příštím roce, což bude poslední eh, rok tohoto programovacího období. Jaký je teď pocit v radě? Je tam takový pocit, ano, musíme samozřejmě dodržovat naše právní závazky. Toho jsou si všichni vědomi. Problém je, že pokud se dá něco e, posunout e, na pozdější dobu, tak se o to hned snaží. To je problém. A také, eh, nevím, jestli tady máme někoho za komise, ale vždycky si myslí, že je možnost ty peníze převést někam jinam. Takže říkají, proč se ty peníze zase nedají na tohle, proč pořád chcete nové peníze a vždycky doufají a očekávají, že to půjde že nebude třeba eh, jaksi eh, proto získávat nové peníze. Ale já mám dojem, že ta diskuse, kterou jsme měli a ty potíže, kterými jsme se museli propracovat, způsobily, že členské státy jsou si více vědomi toho, že je třeba přinášet i nové peníze, pokud chceme, aby Evropská unie dobra, dobře fungovala. Já se na to nedívám moc pesimisticky, ale prostě někdy se člověk učí tím obtížným způsobem. Teď ještě eh, k tomu, co říkali eh, řečtí kolegové. Αντιλαμβάνουμε τα προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση και τις δυσκολίες. Já samozřejmě chápu problémy uh, lokálních uh, lokálních eh, místních eh, institucí. Eh, samozřejmě existuje přímé propojení mezi těmito problémy a politickou soudržností. Samozřejmě, že musíme chránit všechny oblasti a zajistit platby. Stejně tak, jak, jak už jsem říkal dříve, Eh, pro mě better spending, lepší vynakládání finančních prostředků neznamená eh, nižší výdaje. Eh, musíme se zaměřit na slabá místa, která jsme identifikovali a musíme nastavit výhybky, výhybky politik pro naše regiony, zejména tam, kde je velká potřeba. Na, tam se musíme zaměřit. To, co jsem říkal, se nevztahovalo vlastně k pololetnímu vyhodnocování, vyhodnocování v poločase. Já jsem eh, říkal, mluvil o tom, jakým způsobem bychom mohli dosáhnout dohody o víceletém finančním rámci. E, pokud v příštích týdnech opravdu dojdeme ke konsensu, chceme dojít ke konsensu, tak musíme e, některá, některé částky poněkud navýšit. E, zejména se jedná právě o částku určenou pro politiku soudržnosti. Tam musí opravdu dojít k určitým korekturám. Na druhé straně musí dojít také k některým škrtům v jiných oblastech mm, v rámci velkých programů. A já si myslím, že tímto způsobem nakonec můžeme dojít ke konsensu, ale to je můj osobní názor, vycházející z mé dosavadní zkušenosti. E, k tomu, co řekl pan Stavrosakis, e, vlastně již nemohu nic e, dodat, ale rád bych vám poděkoval eh, za vše, eh, čím jste přispěli. Čili Děkuji. With you. I wish you well. Bylo pro mě potěšením s vámi spolupracovat. Doufám, že budeme spolupracovat, že ta spolupráce bude stejně pokračovat i za evropského předsednictví. Jsou to výborní a schopní lidé. A jistě si brzy získají důvěru a dosáhne se výsledku. Děkuji mnohokrát, pane ministře. A já bych jenom ráda eh, dodala jednu věc. Zaprvé vám chci poděkovat za eh, listopadovou radu, protože to bylo vlastně 14 dní před eh, důležitým summitem o víceletém finančním rámci. A vy jste také zvolili téma, které nám umožnilo vyslat silný signál do rady, že tady máme investiční politiku, že Evropa má svoji roz, politiku rozvoje a to určitě mělo i pozitivní dopad na diskuse a vyjednávání před eh, zasedáním rady samotné. A poslední, samozřejmě, že ještě pořád spolu s Adonisem budeme dále spolupracovat. Doufám, že to všechno skončí happy endem a že všichni si eh, také dobře odpočinou během vánočních svátků a nového roku a že i Kypr bude nadále politiku podporovat. Ještě slovo do Řecka. Děkuji. Ano, my budeme pokračovat i v tomto týdnu až do poslední minuty. Doufám, že opravdu postoupíme dále a chtěl bych také ocenit eh, úsilí všech a myslím opravdu všech členských států, a, aby se dosáhlo konstruktivního přístupu. A doufám, že společně se nám to podaří. Toto je jaksi vlajková loď, příklad konstruktivní spolupráce a přeji vám všem krásné Vánoce, hodně štěstí do nového roku a hodně silnou a prospěšnou politiku soudržnosti. takže nyní se sejdeme s generálním ředitelem pro oblast městské a regionální politiky Evropské komise, pana eh, Waltera Defaye, takže my nejprve ho vyslechneme a potom bude čas na otázky a připomínky. Nikolasi, chcete si sednout? Tady ne, dobrá. Takže děkuji a hned vám dávám slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Velice si cením této možnosti vystoupit zde před vaším výborem. Když jsem byl jmenován generálním ředitelem, hned jsem se setkal eh, s vedením vašeho výboru a sekretariátem, abych měl jistotu, že DG Regio bude nadále Ehm, poskytovat veškerou podporu vaší práci, kterou potřebujete. Když jsem začal, komisař Hahn mi dal jasné poslání pro první rok. A to poslání bylo dostat generální ředitelství do takového stavu, aby mohlo čelit výzvám budoucnosti. A ty výzvy jsou opravdu náročné, je jich pět. Pět, které zmíním. První výzva znamená situovat tu politiku jako politiku investování do růstu a zaměstnanosti. A to je nový ekonomicko-politický mix, který má takové tři vrstvy nebo tři, tři pilíře. Za prvé se jedná o konzolidaci, za druhé o strukturální reformy. A to jsou takové dvě nohy toho, toho stolu a ta, aby byla rovnováha, potřebujeme třetí bod a to je regionální kohezní politika, která musí hrát svou roli a to jsou ty tři nohy, na kterých to stojí, což jsou cílené investice pro růst a zaměstnanost. Takže Takový je ten celkový kontext, ve kterém se ta politika nachází. Druhá výzva. Připravit generální ředitelství na vytvoření nových orientací pro nadcházející období. Nebudu zacházet do podrobností, ale je to Evropa 2020, eh, orientace na výsledky, to znamená změny nejenom ve členských státech, ale také v komisi. Třetí výzva zlepšit implementaci stávajícího období, zlepšit ji obsahově, co se programu týče, zlepšit ji, co se uh, týče souladu, protože my zatím ještě s tím máme některé problémy, co se týče legálnosti některých výdajů. Ono je to lepší než v minulosti, jak vidíte z poslední zprávy e, účetního dvora, ale ještě zůstávají určité nedostatky. A třetí v oblasti implementace. Třetí problém je problematika absorpce, zlepšit absorpci. Čtvrtá výzva, ta se týká zlepšení hodnocení politiky a rozvoje politiky a komunikace. A to všechno je zvlášť významná výzva pro generálního ředitele e, za, e, vzhledem k stále se snižujícímu počtu pracovníků. A je jasné, že za takové konstelace naše organizace potřebuje změnu změnu, jak eh, co se týče organizační struktury, tak změnu, co se týče způsobu práce. Eh, byla k dispozici celá řada analytických materiálů jak v oblasti managementu, které jsme konzultovali a, roz... a vytvořili jsme jakýsi projekt změny managementu, změna regio. A to se netýká jenom organizační struktury, ale je to takový holistický přístup. Eh, obsahuje to oblasti jako samozřejmě navýšení operativní efektivnosti, zvýšení produktivity, je to otázka vědomostního managementu, interní komunikace, silní, silnější mm, soustředění na naše e, prioritní témata a další věci. Já nebudu zacházet do všech těch podrobností, ale prostě jenom pár slov k té reorganizaci. Základ lze schornout do tří pojmů. Za prvé se jedná o zjednodušení organizace, tak aby byla kompaktnější a štíhlejší. V minulosti jsme měli 10 ředitelství, teď jich máme pouze 8. Je to tedy štíhlejší struktura. Celá řada satelitů kolem generálního ředitele již neexistuje, je to celé prostě jaksi zredukované. Druhá, druhý pojem, druhá otázka, ta se týkala překonání toho, co já bych nazval horizontálně geografické rozdělení. V průběhu let vzniklo jakési kulturální dělení, kde na jedné straně byli ti kolegové, kteří pracují v oblasti rozvoje politik, eh, koordinace a horizontálních úkolů, a potom eh, ty, kteří pracují v oblasti geografické. Já jim to nevyčítám. Já sám před osmi lety, když jsem byl, jaksi, eh, byl součástí toho horizontálně geografického oddělení, ale pokud chceme v budoucnu realizovat tu novou orientaci politiky, pak musíme <clears throat> dát dohromady e, a přiblížit politický obsah e, k těm programům a proto musíme dělat reorganizaci. A tak jsme vytvořili kompetenční centra uvnitř v rámci geografických ředitelství. Takže třeba dvě kompetenční centra pro Evropu 2020. Jedno pro chytrý a udržitelný růst a jedno pro intenzivní růst s teritoriální dimenzí. Takže to eh, vidíme na jedné straně orientace na Evropu 2020 s užší spoluprací s tím geografickým a politickým aspektem. Pak máme další tři kompetenční centra, jedno pro administrativní kapacity, jedno pro ETC. Eh, ta administrativní kapacita se stává čím dál tím důležitějším tématem v některých zemích a to, co se má zlepšovat v členských zemích, se musí zlepšovat současně v komisi. To je, ta třetí, to je to třetí kompetenční centrum pro operativní efektivnost, aby generální ředitelství fungovalo lépe a bylo produktivnější. To byla ta třetí věc. Druhá věc. Třetí je, že se nedá měnit všechno najednou. Ani bych se to nemělo dělat. Takže jsem chtěl vyvážit změnu se stabilitou. Stabilita je důležitá eh, pro vztahy mezi členskými státy. Takže neměnili jsme příliš eh, zeměpisné jednotky a jejich klastry. Ale samozřejmě je příliš brzy na to, abychom to zhodnotili, jaký je dopad nové organizační struktury. A teď se snažíme nějakým způsobem toto spustit nebo eh, já bych tedy rád teď pohovořil o pár výsledcích, které nesouvisí nutně s reorganizací, ale kterých jsme dosáhli. Jak víte, na našem generálním ředitelství pracujeme ve tří dobé dimenzi. To je ta minulost, e, to, to je předchozí programové období, pak musíme implementovat stávající programové období a připravit nadcházející. O já o budoucnosti, o budoucím e, programovém období hovořit nebudu, protože tady probíhá průběžně dialog s komisí. Já bych řekl jenom tolik, že velice děkuji zvlášť Eh, paní předsedkyni a zpravodajům za skvělou práci. A byli jsme velmi rádi, když jsme konstatovali, že tato oblast politiky jak si zaznamenává největšího pokroku a to je velmi důležité. A nyní pár slov o zavíráním předchozího eh, programového období, to bylo 2000 až 2006, a všech eh, eh, asi 370 uzavíracích dopisů rozesíláme s tím, že tam jsou různé právní procedury. Všechny tyto dopisy s výjimkou šesti už byly odeslány. Dvě třetiny z těchto 377 dopisů tedy přesně 246, eh, jak si uzav, představuje uzavřené programy a ty ostatní budou vyžadovat ještě dohodu s členskými státy. Čili my tady zcela jasně vidíme už světlo na konci tunelu. A to není jenom procedurální záležitost, to je taky velmi důležité pro vlastní kredit těch politik, čili to předchozí období musí být uzavřené. Pak je to trošku složitější, co se týče projektu z Fondu soudržnosti, protože ty projekty se musí uzavírat jednotlivé jeden po druhém a v rámci té naší reorganizace teď máme speciální jednotku, která se věnuje uzavírání projektů a ta taky zvýšila produktivitu. Co se týče stávajícího období, víte, že vzhledem k ekonomické krizi jsme museli přistoupit k úpravě orientací a e, to samozřejmě znamenalo také přeprogramování a změny v programech, tak abychom se věnovali novým potřebám, které vyplynuly z krize, především co se týče nezaměstnanosti mládeže a podpory pro malé a střední podniky. Ta čísla jsou pozoruhodná. Od roku 2009 jsme přeprogramovali 30 miliard eur. 20 pět v jednom programu, pět v druhém programu a ještě další přeprogramování je na cestě Portugalska a Řecka. A v rámci toho přeprogramování jsme také brali v úvahu problémy Eh, které mají národní rozpočty v některých případech a snížili jsme potřebu eh, vnitrostátního spolufinancování. Pozitivní na tom je, že na základě čísel a zpráv, které dostáváme z členských států, už jsou patrné výsledky. Tak ještě pár čísel ohledně roku 2011. 200 tisíc 000 nových pracovních míst bylo vytvořeno v členských zemích v, v loňském roce z Fondu soudržnosti a celkově vlastně eh, ty oba fondy dohromady vytvořily 385 tisíc 270 eh, tisíc vedlo vlastně postupně k dalším 53 tisícům, eh, čili je vidět, že ty programy už nyní přinášejí výsledky. Co se podle našeho názoru prostředky, které jsou zatím ještě k dispozici, tak ty jsou efektivně a rychle využívány. A proto to poselství na adresu členských států a regionů je jednoduché. To znamená, je potřeba urychlit eh, proces selekce na zbývající prostředky v oblasti inovací, malých a středních eh, podniků, udržitelné energetiky a další a potom rychle implementovat projekty, které jsou otevřené nebo které tedy jsou v běhu. Jak víte, eh, provádění rozpočtu nebylo nikdy tak vysoké, to znamená měsíce před koncem roku jsme realizovali velkou část rozpočtu. My jsme pak měli upravený rozpočet, ale nedostali jsme tolik, o kolik jsme požádali. Ale chtěl jsem využít této příležitosti, abych poděkoval vašemu výboru za podporu eh, pro, eh, za podporu tedy rozpočtových požadavků, které komise předložila a budeme asi ještě potřebovat vaši podporu v příštím roce, protože již nyní je jasné, že některé požadavky, které nepokryjeme letos, budeme hradit z rozpočtu na příští rok. A v tuto chvíli, tam, kde ještě máme peníze, platíme v první řadě ty platby, které byly předloženy do konce října, abychom dodrželi tu dvouměsíční lhůtu. A další priorita je zaplatit ty programy, které jsme v minulosti zablokovali a které jsou teď odblokované a, a dále tedy priorita pro programové země. Ještě bych zmínil, že členské státy ve zprávě eh, v národních strategických zprávách na konci roku eh, tam byly určité významné momenty, které je třeba zhodnotit na národní, regionální i evropské úrovni. A sice jak jsou dosahovány regionální cíle, jaký byl dopad krize, jaká byla reakce na krizi, jak programy přispěli k Evropě 2020 a pro příští období, jaká ponaučení lze eh, z tohoto programového období vyvodit. Komise předloží zprávu na toto téma v březnu a s velkým potěšením přijdu zase k vám do výboru. Takže tolik ve stručnosti zpráva z toho našeho jaksi velína regionální politiky a z té naší strojovny a e, pár informací o modernizaci našeho generálního ředitelství, tak aby dokázalo konkrétně podporovat v terénu výsledky politiky prorůstové, pro zaměstnanost v regionech, které jsou nejvíce postižené touto krizí. Děkuji. Thank you, uh, Děkuji mnohokrát, uh, uh, pane řediteli, a teď Lambert van Nisteroy. Velice děkuji, že jste sem přišel. Už je to určitá tradice, že uh, DG Regio sem pravidelně chodí a trochu zasvěcují do kontextu oblastí této politiky. To je důležité. Mám několik drobných otázek. Zaprvé hovoříte o reorganizaci. To už se udělalo, už to je hotové a už žádné další tenze, ale o co se přišlo? O co se přišlo? Co se tím ztratilo? Něco se tam někde postrácelo, třeba projekty nějaké, které se nedají udělat, anebo teď opravdu je všechno lepší, v tom případě vám blahopřeji, ale obvykle, když se reorganizuje, tak něco z toho vypadne. Například ta parlamentní iniciativa, myslím tím projekty, Mluvili jsme například o soudržnosti na globálním měřítku. Zůstalo to tam, pak něco dalšího. Já jsem byl zpravodajem eh, také pro některé věci, které dělal výbor ITRE. A eh, pořád je velice těžké, aby ředitelství pro výzkum a vývoj a pro, eh, ředitelství pro regionální politiku, aby spolu komunikovali. na úrovni provádění například nařízení. Tady je pořád eh, velký rozdíl mezi tou částí, eh, kterou je vedena e, e, e, excelencí, to je ta část Horizon, a mezi tím, co děláme my tady. Například Evropský institut pro inovace a technologie. Tady je velice důležité, aby na to bylo stanovisko, ale ty ředitelství se eh, k tomu nedokázali shodnout, protože se hádali o celou koncepci. Jak je možné takto pracovat? protože to se pak dotýká i interní, i externí spolupráce. Jedná se o, o cíle 2020, pak e, e politika poháněná excelencí a tak dále. To jsou prozatím mé dvě otázky. Každopádně jsem rád, že jste tady, Jan Olbricht. Děkuji. My bychom byli velice rádi, kdybychom mohli dostat organizační schéma eh, v písemně, protože vy jste nám to sice popsal, ale kdybychom to měli před sebou, abychom věděli, kdo je kdo. A jestli to opravdu věci zlepšilo. A ještě eh, otázky eh, měst, protože vy máte na starosti regionální i městské záležitosti, urbanizační. Eh, co to znamená, krom názvu samotného? Tady byla ta jednotka nebo oddělení pro města. A jestli všechno půjde dobře, bude tady i platforma pro eh, politiku urbanizace nebo ur, ur, a jestli to dobře dopadne u, s kyperským a irským ředitelstvím. Pak je tady ta otázka starostů a chytrých měst. To má teď hlavně v rukou generální ředitelství pro energetiku. Já vím, že jedno kompetenční centrum na tom pracuje, ale zatím to bylo hlavně DG Energetika. Jedná se o integrovaný přístup. Ale samozřejmě není naším úkolem zajišťovat vazby mezi generálními ředitelstvími, ale Eh, ptám se, zda eh, se změní i jméno, zda i akronym bude jiný, nebude to jenom Regi, ale Regio Urb, nebo jak to bude. Eh, Joachim Celer. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za úvodní přednášku panu eh, generálnímu řediteli. Já bych chtěl eh, podpořit to, co řekl Lambert. Potřebujeme více interdisciplinární spolupráce, nejen v rámci generálního ředitelství, ale také mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Vidíme to teď na, v různých výborech našeho parlamentu, schvalují se zde zprávy a pokud kde potom o to, kdo, kde se mají vzít peníze na dosahování cílů, tak se říká, um, sáhneme do strukturálních fondů. Ale takhle eh, to nemůže pokračovat samozřejmě. Eh, musíme už eh, předem v rámci komise ujasnit pravidla hry a i ostatní členové a spolupracovníci komise v jednotlivých výborech a ředitelstvích musí jasně říci, odkud se mají vzít peníze, na co a na co se mají použít. My víme, že Eh, co se týče období 2000 až 2006, už eh, byly eh, vyslány, odeslány dopisy a my teď už pracujeme na období 2014 až 2020. Dnes jsme dostali čísla týkající se využití prostředků, je to stav k prosinci 2012 a e, jsou to e, překvapující e, čísla. My jsme debatovali s zástupcem kyperského předsednictví a zdůrazňovali jsme, jak důležitá je politika soudržnosti, jakožto jedna z politik podporující solidaritu v Evropě a vnitřní soudržnost. A tato čísla odpovídají spíše takové situaci, že státy, které jsou hospodářsky nejsilnější v Evropě, dobře využívaly své fondy fondy a e, slabé státy zde mají obrovské deficity. A to samozřejmě může e, celou otázku politiky soudržnosti e, jak si položit znovu, protože existují členské státy, které pochybují o smyslu politiky soudržnosti a které by rády využili jiné metody když se tady dočítám, že některé členské státy eh, finanční prostředky, eh, využíva, které jsou k dispozici, využí, využili eh, z 20 nebo 30 pouze, tak potom se ptám, jak, to, jak by to mělo vypadat v budoucnosti. My už tady máme, probíhá tady debata o ročním rozpočtu ze kterého nelze zaplatit to, co by se zaplatit mělo, protože ke konci období už eh, bylo realizováno více pladeb, nežli bylo vlastně vykázáno. Čili my potřebujeme eh, vlastně eh, jiný způsob propojení využitých prostředků a financovaného období. Pokud ale v nyní eh, ještě více budeme protahovat eh, debaty o nařízení a o eh, finančním vybavení víceletého finančního rámce, tak tím zpomalíme samozřejmě proces realizace a implementace, který probíhá v regionech, které v tuto chvíli ještě vůbec nevědí, co mají dělat. Já už jsem zmiňoval, že v mnoha regionech eh, jsou sice vytvořeny podpůrné výbory, které ale pozastavily mm, svoji práci, protože nevědí, jak bude nakonec vypadat nařízení a jaké prostředky budou mít nakonec k dispozici. Jakým způsobem tady může působit komise, eh, zasáhnout komise, eh, tak, aby podpořila zejména ty státy, které doposud s využíváním prostředků vlastně eh, jaksi pokulhávají za stanovenými cíly. Děkuji. Terangurakis. Pan Angurakis. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za prezentaci, která nám byla přednesena. A mám všeobecnou otázku. I vy jste mluvil o rozvoji, růstu a je jasné, že eh, politická soudržnost eh, je zaměřená na to, pokud jsem vás správně pochopil, že eh, abychom měli vyvážený růst v celé Evropské unii, aby tedy nerovnováha se jaksi vymizela v průběhu času a stupeň rozvinutosti, aby byl všude stejný. Tomu říkám soudržnost. A nyní moje otázka. Evidentně eh, bude podporována politika soudržnosti. Eh, a jak můžete vysvětlit eh, tu nerovnováhu v rámci Řecka, která se vlastně prohlubuje, přestože zde dochází k uplatňování politiky soudržnosti. Ukazují to i různé údaje z Evropské unie. Druhá otázka, jak eh, můžete vysvětlit to, že Eh, co se objevuje ve zprávě o fondech soudržnosti, eh, zejména v souvislosti s ekologickými projekty. Eh, říká se tady, že vlastně realizace těchto fondů, využití prostředků na ekologické projekty vlastně nevedly k dalšímu rozvoji soudržnosti. Eh, přestože měly vést k tomu, aby se nejméně rozvinuté regiony srovnaly ve své úrovni se zbytkem eh, Unie. Eh, mluvil jste o Evropě 2020. Zmínil jste toto téma a já se chci zeptat, jestli jsou nějaké adaptační programy, programy přizpůsobování v rámci vašeho eh, generálního ředitelství, které by ukázaly, že pokud eh, Řecko naplní cíle nebo uplatní cíle Evropa 2020, že skutečně do roku 2020 eh, hrubý národní produkt Eh, se zvýší o 10, 5, 2 nebo alespoň 1%. Eh, že tedy eh, dosáhneme stejné, dosáhne stejné úrovně díky uplatnění mm, programu Evropa 2020. Protože já tvrdím, že Evropa 2020 vlastně povede k tomu, že rozdíly se ještě vyostří. Takže používají se tady e, nástroje, které e, těm méně rozvinutým zemím vůbec nejsou k dispozici. Ptám se tedy, jestli vaše generální ředitelství má nějaké e, adaptační e, programy a e, jaká rozhodnutí v tomto smyslu máte. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji za tyto dotazy a připomínky. Doufám, že jsem si je všechny poznamenal. Pane Van Nesteroji, zazda se něco ztratilo tou reorganizací. Ztratili jsme dvě místa ředitele. Měli, měli jsme předtím deset ředitelů a teď jich máme osm. ale abych eh, v úvozovkách nestratili jsme úkoly. Vy jste narážel na prezentaci politiky navenek. Pozítří eh, budete mít komisař, eh, pojedeme do Číny, takže ty úkoly tady pořád jsou. Ale toto je velmi zajímavá otázka. My nebudeme nutně všechno dělat sami. My budeme stále více využívat expertů pro eh, provádění úkolů. Protože, jak už jsem říkal, přejdeme o pracovníky. Každý, eh, s každým rokem budeme mít o 2% pracovníků méně. Budeme zároveň eh, muset být produktivnější. A zároveň se budeme muset zamyslet nad tím, co bychom mohli dělat dohromady s jinými generálními ředitelstvími, například v oblasti auditu tam by určitě bylo možné najít více synergií, než kolik jich dnes funguje a zvýšit tak produktivitu. Můžeme také více zadávat vnějším dodavatelům. To jsou alternativy, které momentálně probíráme. A máte úplně pravdu, a já jsem to sám měl zmínit, že se změnil i, i název našeho generálního ředitelství. Teď je to pro eh, regionální politiku a městskou politiku, ale regio, tedy ta zkratka zůstává stejná. Můžete se podívat na naši eh, internetovou stránku a tam najdete i novou organizační strukturu. Pokud to chcete na papíře, žádný problém, můžeme vám to poskytnout dokonce v barvách. Takže tohle všechno už tam je uveřejněno, je to tam k dispozici. A uvidíte, že ty hlavní úkoly tam zůstaly a jsou pokryty. Pak byla otázka, také to byl pan Fanistroj, ptal jste se na to, jak spolupracují mezi sebou různá generální ředitelství, konkrétně co se týče výzkumu a JRC. Teď je to po třetí, že se zabývám regionální politikou. A musím říci, že jeden z hlavních eh, rozdílů oproti minulosti spočívá v tom, že právě toto generální ředitelství s ostatními daleko více spolupracuje to eh, vidíte už z toho, jak připravujeme budoucí eh, období. Máme pracovní skupiny například pro eh, chytrý růst, udržitelný a inkluzivní růst. Už mnohokrát jsme se scházeli s kolegy, kteří jsou z, oblasti výzkumu a projednávali věci inteligentní specializace. JRC, jak víte, má platformu na podporu regionu, aby si vytvářeli inteligentní specializační strategie. To jsou všechno novinky, kde dobře obě generální ředitelství spolupracují. A jak jste naznačoval, našli jsme i způsob, jak sformulovat tyto politiky. Hovořil jste o tom schodišti k excelenci konferenci. To je naše politika, která k tomu přespívá. Ale nejde to jenom z dola nahoru, jde to i opačným směrem. Velká slabina v Evropě spočívá v tom, jak se dostat z výsledky výzkumu do inovací, eh, které se dají uplatnit na trhu. A to je někdy těžké. A zase je to naše politika, která tady může pomáhat eh, eh, prostřednictvím podpory malých a středních podniků v jejich inovačním úsilí. Takže je tady velice úzká spolupráce mezi těmito dvěma oblastmi a neplatí to jenom o výzkumu. Dá se říci to tež i o dopravě, energetice. Pan Olbrich tady zase zmiňoval tu urbanizační dimenzi nebo městskou dimenzi. Proč jsem změnil název? Má to dva důvody. První je, abychom eh, si uvědomili, jak významná je tato dimenze. Proto je to teď i v názvu našeho generálního ředitelství, ale také a to už se trochu dostávám eh, k otázce spolupráce. Znamená to, že DG Regio sehrává významnější úlohu při koordinaci těchto politik. A právě před měsícem jsem předsedal skupině, kde byla všechna generální ředitelství, která provádějí činnost této oblasti. Pak jsou tam samozřejmě i inteligentní města, konvence eh, starostů a podobně. A všichni eh, souhlasíme, že tady zatím je ještě malá konzistence v tom, co děláme, protože lidé si přesně nedovedou představit, jak to všechno jde dohromady, že všichni nějak pracují na otázce měst ale dobrým východiskem je, že si všichni uvědomujeme, že to musíme dělat konsistentněji. A příští rok se sejdeme zase, konkrétně, abychom se mezi sebou zamysleli nad tím, jak tuto uh, dimenzi měst nejlépe zakotvit příštím programovacím obdobím. A vidím, že už se to dělá v duchu dobré spolupráce. Pan Celer upozornil na eh, problémy eh, v slabších absorpce v slabších eh, členských státech nebo regionech. Je to starost, kterou si děláme i my a vy jste právem řekl, že některé členské státy mají opravdu velké problémy s absorpcí to, že tyto problémy existují, to byl jeden důvod právě proto, aby proběhla reorganizace, takže bylo zřízeno eh, kompetenční centrum pro správní kapacity. A my eh, chceme, a také už to děláme v Bulharsku a v Rumunsku, eh, s například se Světovou bankou eh, a s jinými institucemi spolupracovat a spolupracujeme tedy, tak abychom tyto eh, členské státy lépe jaksi vybavili eh, a vybudovali zde lepší správ kapacity. My těmto členským státům eh, poskytujeme také určitou pomoc v rámci přípravy na další období. Jak víte, tak eh, všechna eh, všechny složky komise, eh, které zodpovídají na, za CSF, eh, vypracovali poziční dokumenty, kde my z našeho hlediska vysvětlujeme, kde si myslíme, že jsou nejdůležitější priority pro fondy a kde by měly být v budoucnosti. A tyto poziční dokumenty eh, obsahují také eh, zmínku o eh, problémech se eh, správní kapacitou, čili to je určitě něco, na čem pracujeme. Panku Rakisi, vy jste se um, kriticky zmínil o otázce absence výsledků, ale ono, myslím, že to je trošku zkreslené, to, co říkáte, protože samozřejmě no, tu a tam jsou někde problémy, ale když se podíváme na to celkové hodnocení, tak z toho jasně vyplývá, že dochází k nárůstu HDP, které lze dokázat e, prostřednictvím ekonomických analýz. Jedno číslo mám v paměti, to se týká nových členských států a pohybuje se to někde kolem 1,2 HDP v porovnání s tím určitým základem, protože vždycky to, co vidíte v realitě, je důsledek několika faktorů a když izolujete politiku soudržnosti, tak uvidíte pozitivní výsledky. A pak jsou tu dvě další věci které mm, jaksi byly kritizovány. A co se týče investic do životního prostředí, tak ono se to hodně týká pomoci členským zemím, aby mohli naplňovat vysoké náročné normy Evropské unie. Já si nemyslím, že to byl nějaký skandál. Naopak je dobré, že politika soudržnosti také pomáhá členským zemím naplňovat vyšší, náročnější normy, protože pokud by tak nečinili, jaký by to mělo dopad? Tyto členské státy by se zdráhali akceptovat ty náročnější normy. A to by potom bylo na škodu celé Unii. Takže já si myslím, že nemůžeme být příliš kritičtí v případě, že eh, Unie pomáhá členským státům naplňovat evropské normy. Co se týče inovací, pojem inovací se netýká pouze high-tech. Je tu celá řada inovací v oblasti procesů, produkce na různých úrovních. Samozřejmě může docházet k inovacím v oblasti cestovního ruchu třeba, bez žádné, bez eh, nějakých eh, moderních technologií. To jsou všechno pojmy, které my podporujeme pod pojmem inovace. Inovace znamená přizpůsobovat se změnám na trhu, eh, přinášet nové myšlenky, sociální inovace a to znamená, že ono je to jako širší pojem který my podporujeme, ne pouze moderní techniku. Takže tím doufám, že jsem víceméně pokryl všechny otázky, které mi byly položeny. Děkuji. Děkuji. Já se dívám na socialisty, protože vidím, že ne, jsme nemohli aplikovat Dontovu metodu e, a někdo tady z toho nebude moci spát, ale prostě tak to je. Je to otázka efektivity. Takže chápu to tak, že můžeme skončit, protože Nema, nejsou další otázky, velice vám děkujeme a doufám, že se uvidíme v únoru nebo v březnu. Jo, vy chcete ještě položit otázku? No budíš, jste vítán. Thank you very much indeed. Děkuji. Mě vlastně vyprovokovalo tady prohlášení pana generálního ředitele, co se týče Číny nyní je součástí, je DG Regio součástí eh, partnerství o udržitelné městské politice mezi EU a Čínou, protože já několik měsíců s panem van Nistelrooyem o tom, jak si vedeme boj a takže to by bylo fajn. A ptám se, jestli nyní je generální ředitelství připraveno pomoci Rumunsku v budování institucionálních kapacit? a nového systému pro zprávu eh, evropských fondů a je DG Regio připraveno pomoci rumunské vládě v implementaci eh, nové politiky v roce 2013? Děkuji. Abych se vrátil k Číně. Samozřejmě, že jedna z hlavních věcí, kterou budeme diskutovat v Číně, je právě vztah mezi urbanizací, mezi tedy městy a venkovem, jak řešit tento vztah, výměna zkušeností. Víte, že máme program návštěv, Číňané sem jezdí. Takže to je něco v tomto duchu, o čem tady hovoříte. Ale abych byl upřímný, mě větší obavy dělá Rumunska. A promiňte, že přerušuji, mohu... Já, jestli to paní předsedkyně dovolí, eh, já jsem v dobré náladě, tak ano, pokud za předpokladu, že Viktor je už spokojený, spokojený tedy není. Takže teď Lambert protože vy říkáte, že programy běží, ale my e, jsme e, se kvůli tomu scházeli a vidíme, že DG Regio vlastně e, a to dalo pryč na DG životní prostředí, e, začala to paní Hybnerová, proto jsem e, se chtěl do toho vložit. Ona sem vnesla tento dialog a my jsme si udělali skvělou analýzu. E, politika EU, soudržnosti a porovnávali jsme to i s čínskou politikou. Vaši bývalí kolegové pomáhají v Sečuánu, v jedné z provincií v Číně pak se oficiální dokumenty podepíší a když tam jede Barozo, tak se pořád hovoří jenom o politice životního prostředí. Já je mám rád, ale váš mám, vás mám radši pokud se ujmete odpovědnosti. Vy jste to trošičku si nechali vyklouznout z ruky. Často eh, my jsme tedy v té eh, urbanistické meziskupině v parlamentu. Ale tohle je vaše aktivita a neměli jste si to nechat uklouznout. Já jsem rád, že vy nás máte radši než ty ostatní. Ale tohle se nikdy nemůže brát jako samozřejmost. Mohu vás ujistit, že pro nás je důležité, abychom sehrávali eh, v rámci komise koordinační úlohu v těchto věcech. Ale pravda je i to, co jsem zrovna řekl, že totiž Rumunsko je pro mě důležitější než Čína. Nicméně do Číny pojedu. Ale abych se ještě vrátil k Rumunsku. Byli jsme ve velice úzkém kontaktu s našimi rumunskými kolegy. Vy sem víte, že situace není ani zdaleka jednoduchá máme problémy s dodržováním pravidel v Rumunsku a také jsou problémy v oblasti administrativních kapacit. Zítra se sejdu s viceprezidentem Světové banky a mimo jiné budeme hovořit o tom, jak lépe pomáhat rumunské administrativě, aby získala dost kapacit pro absorpci fondů, což je daleko více než jenom řízení fondů, protože to vlastně znamená, reformování starých politik, jako politika vodohospodářská, dopravní a podobně. Pak je třeba budovat eh, kapacity politik určitých a ty potom je lze využít pro realizaci fondů. Mohu vás ujistit, že toto je jedna z našich prioritních oblastí a také to obráží to nové oddělení, které se zabývá právě záležitostmi administrativních kapacit to je jedna z kompetencí, které musíme budovat i v rámci našeho DG. Děkuji, vážení kolegové. Pokud už nikdo nemá ani otázku, ani připomínku, pak dovolte, abych vám velice poděkovala. Doufáme, že se zase brzy s vámi tady uvidíme. A Nikolas Martinus, doufám, bude hodně motivon v tom, aby pokračoval v této práci. On vlastně spadá pod vás, tak my velice spoleháme na spolupráci s komisí i v dalších měsících. Myslím i technickou spolupráci. Často při jednání potřebujeme i technickou podporu, takže ráda bych i toto eh, řekla, že velice potřebujeme účast komise a aby nám někdy pomáhala hledat kompromisy, to je důležité, ale důležité je pro nás i technická podpora. Mohu pouze zdůraznit, že eh, vysoké vedení a Kles Martin a já se budeme všemožně snažit, abyste měli veškerou podporu, kterou potřebujete pro úspěšné vyjednávání o těchto nařízení. Myslím si, že to jde správným směrem a určitě víte, že Nikolas je do toho hodně zaangažován i z té technické stránky a my zajistíme veškeré služby, které potřebujete pro úspěch práce. Je to v zájmu nás všech a v zájmu politiky samotné. Mnohokrát děkuji. Eh, vážení kolegové, budeme mít eh, schůzi koordinátorů, takže bych chtěla poprosit všechny, kdo nejsou koordinátory, aby odešli z této místnosti. A eh, koordinátoři zase, kteří tady nejsou, mohl by je prosím někdo požádat, aby sem přišli, a to tak, že pokud možno co nejdříve. Thank you.